politický přístup k celé věci, co se týče označování textilí. A formálně a koordinátoři by chtěli doporučit výboru, že nebudeme usilovat o dohodu v prvním čtení, ale budeme hlasovat na plenáce v druhém čtení. A chtěl bych tady požádat nebo zeptat se, jestli výbor souhlasí s tímto návrhem. Je někdo proti? Dobře. Toto stanovisko tedy bylo formálně přijato. To předá radě. A budeme tedy hlasovat v rámci prvního čtení. Dokážu si představit, že to bude v květnu nebo možná na druhé květnové plenáce. Uvidíme, jak to bude s programem. A také bych vám rád dal vědět, že otázka k ústnímu zodpovězení našeho výboru o spotřebitelských aspektech, blokové výjimky o automobilech a tak dále se mění. Bylo to teď přijato, bude se o tom debatovat s odpovědí komise od, dneška, oh, pardon, od zítřka za týden na první části miniplenárky v Bruselu, takže pokud vás to zajímá, možná byste tam mohli přijít. A paní Rile ještě měla jednu věc k harmonogramu o rozpočtu, protože se hodně věnuje rozpočtu, takže jí dám slovo, aby k tomu něco řekla. Děkuji. Já už jsem mnohokrát poukazovala tomuto výboru, že jsme pod velkým časovým tlakem letos a nemáme tolik času, abychom připravili rozpočet jako obvykle, jako v minulosti. 12. května je um, konečný termín pro pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru a nám přísluší, abychom já ve spolupráci se stínovými zpravodaji různých frakcí jménem výboru předložila pozměňující návrhy 12. května. Je to tedy velice těsné a já navrhuji, abychom se sešli 11. května právě s těmi stíny, připravili ty pozměňující návrhy. Nebude jich mnoho, protože my s rozpočtem mm, co dočinění příliš nemáme a pak je předložili a ještě jako takový poukaz Jde tam o dva až tři pilotní projekty, jde tam o otázku Solvitu, e, toho fóra pro jednotný trh, takže ty záležitosti musíme vyjasnit a e, přispět svým pozměňující návrhy, aby naša, naše témata nezapadla. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Chcete něco říct k rozpočtu nebo něco jiného? Dobře. Nejprve ty rozpočtové otázky. Uh, so thank you very much. Takže mnohokrát děkuji. Já tady předpokládám, že všichni souhlasí s tím, co navrhuje paní Rýle a také politické skupiny a stínoví zpravodové se sejdou a předloží naše stanovisko rozpočtovému výboru. Děkuji. A teď paní Štalerová chtěla něco říct k tomu, co jsem říkal o té blokové výjimce. Ano, děkuji, pane předsedo, jen jsem vás chtěla informovat, že výbor Ekon v současné době hlasuje o té blokové výjimce pro automobily, jen aby to tento výbor věděl, co dělá jiný výbor. Já jsem právě přišla z výboru Ekon, já myslím, že je důležité, abychom si byli vědomi toho, co dělají i oni. Ano. Já myslím, že ta, to usnesení, ta otázka k ústnímu zodpovězení, aby parlament předložil své stanovisko, to byl náš nápad a máme velkou radost, že výbor Ekon se k tomu konečně propracoval. I když je to teprve měsíc před tím, než to začíná platit, přestože jsme o tom mluvili už loni v říjnu. A já vím, že celá řada politických skupin tady i členové přispěli k tomuto usnesení. A samozřejmě budou ještě další příležitosti až se o tom usnesení bude vědnat mezi všemi politickými skupinami. Takže kolegové, kteří o to mají zájem, tyto spotřebitelské aspekty budou mít řadu příležitostí vyjádřit se. Takže mnohokrát děkuji za to, že jste dál eh, vyjádřili náš zájem. Dobře, takže teď přejdeme k důležité zprávě pana Louisho Greka o vytvoření jednotného druhu pro spotřebitele a občany. Jak víte, už jsme měli nesmírně intenzivní a dalekosáhlou výměnu názorů o této zprávě za přítomnosti profesora Mária Montyho, který pracuje na paralelní zprávě. Pan Greg dostal 236 pozměňovacích návrhů, to ukazuje úroveň zájmu. A já si také myslím, že načasování naší zprávy je naprosto správné vzhledem k tomu, že zpráva pana Montyho bude zveřejněna zhruba ve stejné době, kdy my budeme hlasovat o naší zprávě. Takže dám slovo panu Grekovi, aby nám něco řekl o pozměňovacích návrzích o tom, jak budeme postupovat. A potom předám slovo stínovým zpravodajům. Nevím, kdo zastupuje ELS. Pan Karas. Pan Karas hlasuje v Ekonu, dobře. Pan Rošford tady je. Je tady pan Kamfan? Paní Rile to pokryje, já jsem tady. Pan Dion, ano, takže také nejprve dám slovo stínovým zpravodajům a pak ještě paní Bronto tady je. Za komisi vítám ji. Takže pan Greg. A mimochodem, ještě než začneme, řekl bych, že toto zasedání se vysílá na internetu. Zajistěte tedy, že si zapnete mikrofon po vaší levici, pak vás bude zavírat i kamera. Pan Greg. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. na, na úvod bych řekl, že jsme měli, jak jste říkal, 236 pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy byly z různých stran. Samozřejmě v současné době se snažím najít nějaké kompromisní návrhy, ve kterých se sloučí jednotlivé žádosti všech skupin. Nicméně chci hned na začátek jednoznačně uvést, že nemohu dovolit, aby se z mé zprávy stal takový seznam nesplněných přání, takže se musím na některé věci zaměřit. Jedna věc, o kterou mi šlo, byla ta, že název mé zprávy musí být vytvořen jednotného pro spotřebitele a občany. Neznamená to automaticky, že vylučuji ty ostatní svobody nebo ostatní hospodářské aspekty jednotného trhu. Ale kdybych tam měl dát všechno, tak by to byl nekonečný příběh. Takže v zásadě, a uvedu jeden příklad. Nezměnil jsem podnikání, protože když se podíváte na tu zprávu, nemohl jsem řešit podnikání, nebylo by to správné. Ano, zmínil jsem malé a střední podniky a docela hodně jsem tam to o ně napsal, ale kdybych měl zmiňovat ještě podnikání, biznis, tak by to neodpovídalo tomu, co jsem měl ve zprávě, takže by to nedávalo smysl. Ne, že by to tam nemělo být, ale ne v této konkrétní zprávě protože jinak by to bylo v rozporu s hlavním cílem této zprávy. Já myslím, že jsme projednali většinu pozměňovacích návrhů se stínovými zpravodaji. Vím sice, že máme velice málo času, ale podle mě postupujeme docela dobře u řady pozměňovacích návrhů pořád ještě musím s dalšími stínovými zpravodaji projednat některé další návrhy. Samozřejmě pokusíme se najít rovnováhu pro všechny myšlenky, není to snadné, ale na druhou stranu musíme vyslat silný politický signál, musíme opravdu zajistit, že jednotný trh bude oživen a já myslím, že některé věci bychom neměli rozmělnit. To je opravdu důležité, pokud chceme něco konkrétního. a ne málo účinného. Já bych řekl tedy, že budu dál k dispozici v případě dalších připomínek, které budou mít ostatní stínoví zpravodajové. Samozřejmě velice rád si poslechnu, co k tomu chtějí říct mý kolegové i na tomto zasedání. Nicméně musím zdůraznit, že zpráva musí být ukázněná, zaměřená. Nemůžeme ji rozmělnit Dokonce z naší, z mé vlastní skupiny jsem se musel postarat o to, že v té zprávě nebude úplně všechno, co bylo na tom seznamu přání. Takže bych rád kolegy poprosil, aby pochopili, o co jde v tomto smyslu. To je asi z mé strany všechno a velice rád si poslechnu, co chtějí říct kolegové. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Louis. Takže nejprve si myslím, že bychom se skutečně měli postarat o to, že zpráva se zaměří na několik klíčových doporučení, aby to mělo co největší dopad. A já myslím, že se dokážeme dohodnout. Dokážeme se rozhodně dohodnout v našem výboru na těch klíčových doporučeních, protože to bude mít ten správný dopad, jak v radě, tak v komisi. Takže opravdu doufám, že všechny politické skupiny budou schopné spolupracovat na této strategii a mám pocit, když se podívám na ty pozměňovací návrhy, že se rozhodně tímto směrem ubíráme. A také bychom měli být opatrní a neměli bychom tam dávat věci, které nespadají pod mandát tohoto výboru. Jak jste nám připomněl, toto je zpráva tohoto výboru. Není to obecné usnesení parlamentu. A proto si myslím, že se musíme zaměřit na klíčová zjištění a doporučení. To bude opravdu zásadní. Takže, ale samozřejmě Musí o tom rozhodnout politické skupiny, nicméně toto bych já, co by předseda, doporučoval a já doufám, že toto doporučení přijmete jako takové neutrální doporučení. Pan Karas tady ještě není, takže pokud s tím bude ELS souhlasit, přejdeme na pana Rošvohora především, pak paní Rüle a pak já něco krátce řeknu za svou skupinu, pak pan Dio a myslím, že pokud tady bude pan Karas, můžeme dát slovo jemu a pak mohu otevřít obecný seznam řečníků, takže paní Gepardová bude první. Pan Rošvor. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Krechu, za veškerou práci, kterou jste odvedl a kterou jste vlastně udělal navíc, protože těch 236 pozměňovacích návrhů, které přišlo od nás tady všech, vám samozřejmě muselo ještě stížit práci ve velmi sevřeném časovém rámci. Chtěl bych říci, že když je 236 pozměňovacích návrhů u takovéhoto textu, je třeba si položit otázku, proč z mého hlediska to ukazuje na skutečnost, že někteří z našich kolegů měli opravdu potřebu eh, nastavit určitou vyváženou hladinu v tom textu a myslím ve vztahu k té diskusi, která probíhala, tak vysoký počet pozměňovacích návrhů je dobrý příklad krize vnitřního trhu a určité únavy na tomto trhu, protože na základě textu, který samozřejmě chcete zaměřit na spotřebitele a občana, nakonec aktualita konkrétní situace na vnitřním trhu ukazuje, že v podstatě se tady hlavně zdůrazňuje ten vnitřní trh a méně tedy spotřebitel a občan. A já myslím, že je třeba si to tak interpretovat. To znamená, že vnitřní trh zkrátka není teď v nejlepší situaci, že hodně členů parlamentu tam chce zavádět mnoho věcí, které jsou možná i poněkud vzdáleny od toho, co jste si přál vy. Mohu uvést jeden příklad, který se týká mne a mé skupiny. Já hájím skutečnost, že je tam skutečně mnoho pozměňovacích návrhů, které chtějí, aby se více zohledňovaly malé a střední podniky, protože má vlastní koncepce vnitřního trhu je taková, že nemůžeme mít vnitřní trh, který by byl nevyvážený. Musí být výsledkem úsilí o to, abychom správně nastavili zájmy Eh, občanů a spotřebitelů a vedle toho malé a střední podniky, pokud jde o produkci bohatství. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, já jsem vám navrhoval, předkládal ty, které se zabývaly tímto hlediskem a zároveň u kapitoly specificky věnované občanům a spotřebitelům, tam jsem se snažil nevsunovat pozměňovací návrhy týkající se malých a středních podniků. Šlo v podstatě o to, aby se to objevilo ve vaší zprávě tam, kde se hovoří obecně o vnitřním trhu a tam, kde se hovoří zase specificky o občanech a spotřebitelech, tam jsem nechtěl, aby tyto věci e, figurovaly v nějakém přednostním postavení. Všichni jsme pochopili, že je velmi důležité, abychom byli schopni Eh, reagovat na aktuální situaci ve vztahu k vnitřnímu trhu, eh, ve vztahu k tomu, co také navrhuje Mario Monti. V každém případě máme určité nesnáze právě teď ve chvíli, kdy o tom hovoříme, hlasování bude probíhat zítra a já přitom ještě nemám překlad těch 236 pozměňovacích návrhů do svého jazyka. Já nevím, jestli se to týká i jiných kolegů a nechci říci, že všechny jazyky mají stejný význam, stejnou důležitost, ale je opravdu nepříjemné, že nemáme překlady Myslím si, že by to mohl být skutečně důvod k tomu, abychom mohli říci, že nejsme sto přistoupit k hlasování. Já tento argument prosazovat nebudu, protože chápu e, tu důležitost správně to načasovat. Ale když je 236 pozměňovacích návrhů, nevím, jak postupují kolegové, ale jsme nuceni se na ně opravdu dívat jeden za druhým a máme na ně jenom velmi málo času jsou některé pozměňovací návrhy, kde navrhuji, aby některé části věty nebyly eh, přijaty, protože v podstatě se to objevuje třeba potom v jiném článku a abychom skutečně mohli mít určitý soulad mezi těmi pozměňovacími návrhy pak je potřeba, abychom jich měli tak málo, abychom viděli, kde se vypouští třeba jedna věta a kde se zase třeba tato věta vkládá. A když se takto díváme na těch 236 pozměňovacích návrhů opravdu jeden za druhým, tak na toto nemáme čas. Čili to bych chtěla upřesnit. Podívejme se na pozměňovací návrhy, ale také na to, jaké návaznosti mezi nimi vznikají. A chtěl bych samozřejmě uzavřít tím, že bych chtěla říct, si souhlasím s tím, co jste říkali oba dva. To znamená, že u takového to tématu musíme dospět ke konsensu, musíme o něj usilovat. A já rozhodně učiním vše, co je v mých silách a myslím si, že tak bude postupovat většina kolegů abychom opravdu dospěli k co nejširšímu konsensu, pokud jde o ty kompromisní pozměňovací návrhy. U těch tedy budeme dále ještě diskutovat a pracovat na nich. Děkuji vám. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji panu Rošparovi. Ano, rozhodně beru v úvahu, že eh, nemáme pozměňující návrhy ve správné jazykové verzi. My neustále popoháníme sekretariát v tom ohledu, ale oceňuji, že jste ochoten pracovat i za takto stížených podmínek právě kvůli tak napjatému programu. Ale tento výbor celkově hm, chápe význam té zprávy i to, aby byla projednávána v propojení s jednak zprávou pana Montyho, jednak návrhy komise. A v mezidobí se budeme zabývat eh, rovněž eh, diskusi s panem Barnier, který s náma bude dnes odpoledne o načasování, pokud se spozdí zpráva pana Montyho, já to ještě proberu se zpravodajem, ale budeme se snažit to hlasování dát na program zítra, abychom jasně zaujali stanovisko na plenárním zasedání eh, v polovině května paní Růle. Já nejsem stínem, tedy budu hovořit pouze krátce, jenom bych si tady ráda soustředila na jeden bod. Těch 230 pozměňovacích návrhů nevypovídají pouze o tom, že máme co dočinit s krizí vnitřního trhu. Vypovídají rovněž o tom, že tady v tom výboru máme velice takové jednotkové za, zájmy, jež vystupují do popředí a já tedy bych ráda signalizovala jasně zpravodaji, že je důležité dosáhnout kompromisu a souhlasím, že nemá cenu zlepšovat eh, tu zprávu takovými jednotlivými prohlášeními nebo prvky, jež zrcadlí něčí zájem, protože tím pak nebudeme mít mít vliv ani na zprávu Montyho, ani na další rozvoj vnitřního trhu. Tedy ano, já respektuji práci pana Grega, odvedl obrovský kus práce, ale musíme učinit vše proto, aby kompromisy byly kvalitní a aby se zpráva nerozmělnila. Uh, well, if... Pan Harper. Já bych rád přispěl pár myšlenkami jako stínový zpravodaj za svou skupinu, pokud dovolíte. Za prvé, souhlasím s tím, co zde zaznělo ze strany kolegu i pana Grega, tedy, že musí zůstat ten soustředěný pohled zachován v té zprávě. Velice jsem rád, že je tady tolik zájmu o tu zprávu. Není to obvyklé, někdo někdy má dojem, že to není politicky významné, ale tady vidíme, že jsme velice pozvedli politický profil této problematiky a počet pozměňující návrhu zrcadlí tu sílu toho zájmu. Já do určité míry souhlasím s panem Rošforem v tom, že jsou různé náhledy na vnitřní trh, ale zároveň tento výbor nemá pocit, že završení toho vnitřního trhu je někde na blízku. A zároveň máme otázníky nad tím, zda jsme schopni zvýšit komunikování se občany, zda eh, jsme schopni mít ten tvar a tady ten, tato zpráva se zabývá těmi záležitostmi. Tady bychom měli využít té příležitosti a do té zprávy zapracovat více prvků, jež se týkají malých podnikatelů. A tady souhlasím s eh, panem Mluvím, protože mnoho našich občanů jsou malí podnikatelé a jejich význam bude postupně růst právě z hlediska budoucnosti evropského hospodářství a my chceme, aby stále více podnikatelů zahajoval svou činnost, jakmile zjistí, jaké možnosti jim vnitřní trh nabízí. A rovněž ta e, směrnice o službách, ta je především soustředěna na to, abychom nabízeli informace malým a středním podnikům. A aby mohli využít té šance, využít všech možností rovněž v jiných zemích, aby neměli pocit, že se jim vrší překážky pod nohama. Tedy já tady nevidím žádný důvod, proč by to nemělo být vyzvednuto. A ještě bych se rád, jakoby bych rád navázal na svůj předchozí výstup, totiž ten akční bod. Ehm, legislativní balíček pro jednotný trh. To by se mělo rámovat šířeji právě jakoby v souladu e, s tím Single Business Act, čili by to měl být e, zákon pro jednotý trh a to by měly být jednak legislativní, jednak nelegislativní vývojové trendy a měla by to být sjednocená politická iniciativa. Tady si myslím, že je to jedna z klíčových e, takových ideí té zprávy, těch myšlenek. A tady je kompromisní návrh, kde Louis chtěl nabídnout trochu novou formulaci a tady si myslím, že by všichni členové výboru se pod tím podepsali. Pokud se nám tady podaří dosáhnout dohody toho, že budeme protěžovat takový eh, zákon o malých podnicích nebo o drobném podnikání, tak tím můžeme pak mít vliv na členské státy, aby přistoupili ke krokům, jež budou reagovat na problémy dle zkušeností občanů, problémy, s nimiž se potýkají při vstupu nebo pokusech na sjednocený trh. A pokud to pak může přijmout rada, tak to bych bylo nám přispění. A já doufám, že jak komise, tak rada se toho ujmou a my pak můžeme hrdě říct, že to byl náš návrh. Legislativní balíček by vůbec neměl stejný dopad, neměl by ten význam a nebyl by takovým imperativem, jehož se musí rada ujmout. Tedy tady chceme dát příležitost, využít příležitosti, z toho udělat něco významného a já doufám, že Louis všechny vybídne k dohodě na tom zákonu o jednotném trhu a o malém podnikání a já sám se ujmu vyjednávání s jinými frakcemi abychom dosáhli dobrého konsensuálního balíku, eh, který bude klíčový pro to, aby ta zpráva dosáhla toho významu, jež je jejím záměrem. Nyní vyzývám pana Diona, aby se vyhlasovali ještě tady pan Grech. Ano, já bych od samého začátku zcela jasně něco předeslat, možná jsem byl špatně pochopen. Když mluvím o podnicích, čili business, tak to není pouze SME, malé střední podniky. Pokud já říkám businesses, nemohl jsem se v té zprávě zabývat ani malým, ani opravdu velkými podnikateli, tedy nemohl jsem pokrývat jednotlivé um, sektory. Avšak vysoké procento právě toho, co bylo v pozměňovacím návrhy a co se týkalo malých středních podniků, to jsem přijal, takže tam není žádné takové napětí mezi tím, co zde bylo navrženo. Děkuji. Pan Dion, ten je rovněž nadšencem a zastáncem těch malých středních podniků. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to skutečně tak, jak jste právě řekl a je pravda, že já bych chtěl podpořit veškeré pozměňovací návrhy týkající se malých a středních podniků. Chtěl bych poděkovat panu Lví Grekovi, protože je to skutečně nesmírně důležitá zpráva a já jsem nesmírně rád, že jsem mohl přispět eh, k té konsensuální zprávě, protože je to opravdu důležitá věc. Ty myšlenky vyjádřené ve zprávě jsou velmi užitečné. Pátý pilíř, myslím, že to je skutečně důležitá věc, protože to je zřejmě ten pilíř, který se nám v posledních letech nevedl. A já bych teď chtěl ještě učinit několik poznámek. V jednom z pozměňovacích návrhů zdůrazňujeme problematiku výpočetní techniky a digitalizace podniky velmi často nevyužívají těchto věcí dostatečně. Je tady celá řada překážek i na straně podniků, i na straně uživatelů. Podniky často říkají, že je to příliš drahé, že nemohou do toho investovat, ale přitom je to téma, které bychom měli skutečně v té zprávě možná více připomenout. Proto jsme předložili pozměňovací návrh v tomto smyslu a rádi bychom ho v textu našli. Další věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, v těch kompromisních pozměňovacích návrzích jsme nenašli ideu týkající se toho, že bychom měli přemýšlet o fungování trhu tak, jak vypadá ve skutečnosti v praxi. Věnovalo se hodně práce, hodně se věnovala pozornost těm ziskům v krátkodobém hledisku, to je samozřejmě důležité pro MSP, ale také by bylo třeba podívat se na věci z dlouhodobějšího hlediska, což v té zprávě příliš nevyznívá. Například, jak se do budoucna Eh, zabývat věcmi, eh, které mají jaksi dlouhodobější perspektivu, než je jenom ten eh, krátkodobý pohled z hlediska řízení, z hlediska udržitelnosti, životaschopnosti podniku. Ale jinak, pane předsedo, jistě, jak jste vyrozuměl, se stavím velmi příznivě k této zprávě. Just... Máme tady pana Karase. Chcete se hned ujmout slova, anebo ještě ne, předtím mám něco říct já? tedy já ještě eh, dva body pokry, tedy paní Gebhardová nejdříve. Děkuji. Děkuji Louis Gregovi za opravdu výtečnou práci, eh, kterou si odvedl a já bych ráda začala tím, co už nakousl pan Rošvor, totiž to, že nám chybí překlad. Chtěla bych všem připomenout, že už více frakcí se obracelo s prozbou, abychom konečný termín trochu posunuli pro ty pozměňující návrhy. A od samého začátku se říkalo, že to ovšem zároveň znamená, že před hlasováním nebudou k dispozici všechny překlady. A pak jsme se ptali politických skupin, zda s tím souhlasí, zda jsou připraveny pracovat s angličtinou a Odpovědi zazněly ano, mně to připadá v pořádku, ale chtěla jsem ještě jednou na to upozornit, že pokud si urychlíme nebo odsouhlasíme určitý konečný termín pro pozměňující návrhy, tak ne vždy se podaří získat všechny překlady a to musí být eh, teda jasná rovnice. Mně rovněž by vyhovovalo lépe, kdybych si mohla s těmi texty seznamovat v Němčině, než pouze v angličtině. Ale text pana Grega je tak kvalitně napsán, že opravdu můžeme dobře sledovat, o co v něm jde. A druhá záležitost, již bych zde chtěla, než bych chtěla všechny upozornit. My koordinátoři, když jsme e, se dohodli, že e, vystoupíme s touto zprávou vlastně iniciativy, že jsme se chtěli opravdu soustředit na to, co to znamená pro spotřebitele ten vnitřní trh a pro občana. Na ty jsme se chtěli soustředit. Samozřejmě jsme si byli vědomi, že tím stavíme mnoho otázek mimo závorky, ale řekli jsme si, my přece musíme odpovědět občanům, občankám, jež se nám neustále tážou, co my z té Evropy máme, co máme z toho vnitřního trhu, že my jako výbor musíme na to reagovat. A proto musel Louis vynechat celou řadu oblastí, které samozřejmě jsou relevantní i pro vnitřní trh, například mm, daňový, eh, daňový v zákonodárství, hospodářské otázky, protože v tom ta odpověď pro naše občany nepo, nespočívá, to už se týká jiných oblastí. A samozřejmě s vámi, pane Rošfore, souhlasím i v tom, když říkáte, že situace, v níž se nacházíme ohledně finanční hospodářské krize, samozřejmě jako europoslanec bych se ráda i já zabývala touto problematikou. Tady bohužel musíme být zdrženliví, Protože pokud si chceme jasně odpovědět na, te, na tu první otázku, tak musíme tu druhou jakoby trošku odložit. Je to obtížné, to je mi jasné, ale zároveň bych chtěla ještě jednou připomnout kolegům, že jde o odpověď z našeho výboru, pramenící těm občanům, kteří chtějí vědět, o co jde pro ně. A samozřejmě tady panu Rošvarovi chci nabídnout, pokud si to přeje, tak eh, může druhou zprávu vypracovat. Samozřejmě už máme zprávu paní Tunové, která se už silně soustředila i na ty hospodářské otázky. Tam už byly ty odpovědi ohledně hospodářské krize a tam už to vidíme jakoby e, takový důsledek. Ale co se panu Gregovi výtečně podařilo? To je moje třetí věc, totiž zcela jasně jakoby prohlásit, že hospodářská politika a politika pro člověka nejsou v protikladu. Nýbrž patří k sobě a pouze v celém svém pojetí nám dávají dobrou odpověď na Evropu. A to se právě Louis Gregovi výborně povedlo. A když se podívám na tu zprávu jako celek, tak si myslím, že je to správný přístup. A to mě připadá pozitivní. To si myslím, že bychom dále v té zprávě měli zachovat. Tady bych te ještě měla otázku na EPP. A bylo by dobré, když budou hned po mně eh, hovořit pan Šváb a pan Karas, protože to je otázka, kde máme takovou malou neshodu snad mezi našimi dvěma skupinami. Totiž ten akt o vnitřním trhu eh, pro občany. Co to znamená? Jako politický signál bychom to takto měli řešit, že bychom měli jasně signalizovat, že myslíme i na ně, na jejich zájmy Samozřejmě i v souvislosti s tím drobným podnikáním. To je právě oblast, kde se tvoří většina pracovních míst, odkud pramení většina služeb, ehm, rovněž odkud pro ní eh, rozmanitost eh, produktů na trhu a tak dále. Připadalo by mi hezké, kdyby si EPP mohla přece jenom dloubnout a říci, v této zprávě akceptujeme, že mluvíme občanům, hovoříme přímo občanům, že se tam vyjadříme pro akt o vnitřním trhu pro občany. To není žádný rozpor, že se tam řekne, že se jedná o politický signál pro občany, že to, co my tady pro ně v Evropě děláme, je přímo myšl- s myšlenkou na ně. Uh, Mr. Schwab and then Mr. Karas. Pan Schwab a poté pan Karas. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem tady byl nepřítomen. Uh, já jsem totiž hlasoval v hospodářském výboru. Na začátku bych rád předal panu Karasovi, stínovém zpravodaj. ale předtím ještě poděkuji panu Gregovi za výbornou práci. Opravdu se vynasnažil dospět k vyváženému, rovnovážnému testu textů, to je nepřehlednutelné, my jsme mu za to velice vděční. Rovněž jsme byli schopni se pohnout směrem k sobě v mnoha záležitostech a snažili jsme se to obohatit o e, různé pozměňovací návrhy a myslím si, že nyní to pokračuje správným směrem. Rovněž paní Gebadova na to poukázala, že se jedná o důležitý horizontální dokument v kontextu stanoviska pana Montyho pro eh, předu komisi. A my víme, že i pan komisař Barně na tomto základu znovu plánuje, že se jakoby revitalizuje a rozjede vnitřní trh a je důležité, aby tam zazněl i náš hlas. My pouze se domníváme, že to, čemu se zde má říkat Single Market Act, že by měl pramenit z toho Small Business Act, že tam přece jen se musí hodně odvést, že se to ještě musí propracovat. Proto bychom rádi ještě trochu jasněji formulovali ten text. Totiž eh, kromě toho, že to má být pro občany, tak by to rovněž mělo být jasným signálem pro drobné střední podnikatele. A tam pan Karas ještě uh, Později v noci včera vyjednával kompromisy a zejména body 22, 23, 24. Tam si myslíme, že to ten text obohatilo a my se budeme s potěšením věnovat další spolupráci v té věci. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Mr. Karas. Děkuji panu Švábovi, pan Karas. Ja, Pane předsedo, pane zpravodaj, já rovněž se musím omluvit. Já jsem rovněž byl v hospodářském výboru tam šlo o nařízení, eh, kde jsem musel hlasovat. Tedy prosím pana zpravodaje rovněž o odpuštění nejdříve. Bych chtěl poděkovat panu Grechovi, že od samého začátku byl pro takové otevř, otevřenou výměnu názoru že jsme od začátku věděli, na čem jsme a že budeme, se kterými pozměnit závrhy budeme mít problém. Ale proto mluvíme o kompromisech, protože vycházíme z trochu odlišných pozic. Paní Gepardová řekla něco nádherného. Vy jste pogratulovala panu zpravodaji za to, že našel krásnou rovnováhu mezi hospodářskými aspekty trhu, vnitřního trhu a zájmy občanů. A že je sjednotil, že se mu podařilo zvládnout to, že to není protikladem, ale přesně jde, zde se jedná o záležitost, že se to panu Grechovi právě podařilo toho dosáhnout, že nemáme občany proti podnikatelům, že ty různé aspekty se nesnažíme klást do toho protikladu, protože tento konflikt, ten bych si tam nepřál, protože sama podstata vnitřního trhu tomu neodpovídá. Když říkáme, že pouze tehdy vyšleme signál, pokud bude vnitřní signál vnitřním signálem občanu, verbálně. Pouze tehdy toho adresáta správně charakterizujeme, ale já říkám, vnitřní trh je více než pouze vnitřní trh pro občana. Na vnitřním trhu nefunguje pouze občan, tam jsou i jiní adresáti. Ano, občan je vždy tím nepřímým adresátem, tím konečným adresátem, ale přesto musíme ukázat, že máme pochopení pro vnitřní trh, že se snažíme jakoby neklást do protikladu um, podnikatele nebo hospodářství a občana, ale že e, to sladíme. Nejde pouze o to, že budeme signalizovat to či ono, ale že ten vnitřní trh je jakoby má úlohu toho, že slouží, že vytváří svobody, že slouží občanům, a že občan je jeho adresátem. Tak my to chápeme, ale zároveň nesmíme s ním hrát žádnou hru, nesmíme si jim pomáhat, abychom eh, vytvářeli protiklady. Rovněž Lisabonská smlouva a sociální tržně ekonomika trvá udržitelná, plná zaměstnanost, to je náš cíl. Všechno toto považuje jednotný trh jako za samozřejmost a tento musí realizovat. Tedy nevytvářejme problém z něčeho, kde vlastně máme společné pochopení pro lepší uskutečňování Lisabonské smlouvy, pro intenzivnější formy spolupráce v rámci jednotného trhu. Včera jsme dokonce diskutovali o tom, že vlastně bychom měli zajistit, aby abychom rozšířili ty svobody, že ty čtyři svobody nestačí na tom trhu. To, si, to je právě podstata vnitřního trhu, ty svobody. A můžeme dost, dospět k dalšímu rozvoji a že to je nutnost dále vyvíjet ten vnitřní trh. Tedy nesnažte se jakoby konstruovat konflikt, do toho pochopení toho vnitřního trhu, protože on tam vůbec nemá místo. Další věc. Já už jsem se o tom zmínil, ale zmíním se o tom ještě jednou. My jsme rovněž velice výrazně sdělili, že chceme mít komunitační strategii pro tuto politiku, která tu podstatu vnitřního trhu představí občanům jako politickou iniciativu, která to občanům bude komunikovat, protože většina občanů v členských státech je často vnímána jako zatížení vnitřní politiky, protože Evropská unie a koncepce vnitřního trhu může de facto i dávat nějaké zadání, ale zároveň musí každý občan pochopit přidanou hodnotu v ohledně zaměstnanosti um, a tak dále. Musí to však pochopit a k tomu musí mít nějakou komunikaci. A další a poslední už záležitost, pane předsedo, včera jsme, když jsme mluvili o více než dvoustech eh, poznající návrhy, přesto jsme vlastní politické skupiny snažili jsme se redukovat těch 105, abychom přispěli eh, k tomu hledání kompromisu. A ty kompromisy, které jsme našli u nás, abychom redukovali počet pozměňovacích návrhů, tam jsme se pak pokoušeli je předat panu zpravodaji. A včera jsme přišli k, nebo dospěli k některým zásadním návrzích a vypracovali jsme alternativy nebo jsme něco svedli dohromady. Ale ty nejš, ještě nejsou předloženy, tedy chtěl bych to zopakovat, rád bych, aby bylo předáno už v čistopicu to, na čem jsme včera se shodli, to, na čem se naše obě frakce dohodly. To se ještě musí posoudit. Chci, abychom hovořili o něčem, na čem jsme se sice shodli, co ještě nemáme. Na druhé straně máme už jakoby akceptované kompromisní návrhy eh, pana zpravodaje prosím, aby byly předloženy, abychom se jimi mohli odpoledne zabývat ve frakcích, poradit se o nich, ale já teda se podepisuji pod včerejší dohodou. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji za velice konstruktivní přístup. Já se domnívám, že ehm, tedy hovoříme-li jako stěna zpravodaj, bylo by dobré, kdybychom měli všechny kompromisní návrhy, abychom se od nich mohli bavit. Vím, že máme trochu s harmonogramem problém, ale je to vše součást naší práce. Tedy uzavřu diskusi. Paní Gebhardová, chcete ještě něco k tomu dodat, ne? Chcete něco krátce, protože chci dát slovo komisi. Pouze jedinou větičku. Přece jen bych chtěla něco k tomu dodat a možná i trochu eh, prvek humoru do naší diskuse. Tedy nevím, zda podnikatele a manažeři, to jsem dosud nevěděla, že by to nebyli rovněž občané. Já myslím, že všechno, co děláme, je pro občany, aspoň to doufám. Takže ať už je to akt o jednotném nebo jednotný evropský akt nebo inovační akt, já předpokládám, že to bude také pro občany, nicméně eh, Paní Bramtová, chcete něco? Mohu vám dát chvíli času? Času moc nemáme, nicméně chcete se vyjádřit. Jak to vidíte vy z vašeho pohledu, z pohledu komise? Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říct, jak už jsem říkala i posledně, že sdílíme tu diagnózu a vize vyjádřené zpravodajem podle nás vnitřní trh není cílem sám o sobě, má být skutečně ve službách občanů, čili tady jdeme stejným směrem jako paní Gepardová, ale jde nám také o to, že malé a střední podniky jsou skutečně a měly by být tedy také těmi, kdo mají nějaký prospěch z vnitřního trhu a to je věc, která ještě není dostatečně uh, Eh, zajištěna a v současné době se v podstatě pracuje na takových těch chybějících článcích řetězce vnitřního trhu. Máme tedy podniky, máme občany, hlavně malé a střední. A my postupujeme teď tak, že provádíme systematickou analýzu právě těch chybějících článků řetězce, aby tyto dvě kategorie mohli skutečně co nejvíce vytěžit z vnitřního trhu. Také bych chtěla říci, že sdílíme přístup, který spočívá v tom, abychom žádali od občanů, aby nám řekli, v čem je vnitřní trh neuspokojuje. Provést si takový určitý průzkum by byl jistě velmi zajímavý projekt. My už určité věci na toto téma máme schromážděné, také jsme pro posilování nástrojů pro vnitřní trh, zejména pokud jde o myšlenku vyjádřenou v některých pozměňovacích návrzích, například paní Ivanové, kde jde v podstatě o urychlení eh, těch postupů, pokud dojde k závažnému porušení pokud třeba někdo nebude transponovat včas směrnice nebo se nepodrobí výsledkům rozhodnutí Evropského soudního dvora. Čili to jsou jistě eh, důležité věci a také vítáme myšlenku vytvoření tedy určitého textu pro vnitřní trh a také charty občanů. To je velmi důležitá věc, připadá nám to jako zajímavá myšlenka, která si zaslouží ještě další prosudování a se vším budeme tedy pracovat v rámci sdělení, které připravuje komise a které bude připraveno tedy pro jednání Evropské rady v červnu. Well, Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to jsou pozbuzující zprávy. Takže ty dvě klíčové myšlenky ze zprávy pana Lovise Grecha už teď bere za svou komise. Musíme opravdu dosáhnout, abychom měli maximální podporu pro tento návrh. Takže nyní předám slovo Louis Grekovi, našemu zpravodaji, aby nám to zhrnul, aby nám vysvětlil, jakým způsobem nastaví ty kompromisy, jak je zapracuje do této opravdu výborné zprávy. Především bych chtěl poděkovat všem, kdo se vyjádřili, ale zvlášť stínovým zpravodajům. A že říkám, skutečně chci poděkovat, je to proto, že to skutečně byly smysluplné příspěvky pro tuto zprávu. A já jsem si jistý, že se nám podaří dosáhnout nezbytného kompromisu. Jistý si nejsem tím, že po této diskuzi nebudu mít ještě složitější život než před hodinou. Pokud jde o to, a opět bych chtěl být stručný. Co se týče překladů, měl jste problém ve francouzštině. Ani nemluvě o malčtině. Já myslím, že tu dostanu někdy za tři týdny ten překlad do malčtiny. Takže mám pro vás pochopení, pane Rošvore. Nicméně v této zprávě šlo o to, abychom měli lepší rovnováhu, jak jste sám říkal. A paní Gepardová a pan Karas mluvili o rovnováze mezi hospodářskou proměnou a občanem – a tuto rovnováhu se musíme pokusit najít. Ale neznamená to, že to musí být nějaký slabý, rozmělněný přístup. Vyvážený přístup by měl být také silný. Takže to, co by podle nás mělo vést k oživení jednotného trhu, konkrétně by tam opravdu mělo být. Měli bychom vyslat silný signál. Takže v zásadě si teď myslím, že máme nezbytný základ pro příslušné kompromisy. Já také předložím ústní pozměňovací návrhy a myslím si, že do 6 hodin dnes večer bychom měli mít zprávu pohromadě, alespoň to doufám. Mnohokrát děkuji. Já bych rád Loji Grekovi moc poděkoval. Chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům. A právě jsem se dozvěděl, že německý a francouzský překlad snad bude k dispozici krátce, snad dokonce dnes odpoledne. Maltština to bude možná opravdu problematičtější, je mi velice lítolují. Dobře. Takže já myslím, že zítra budeme hlasovat, těšíme se na to a já vím, že stínové spra- stínoví zpravodové budou velmi aktivní, nicméně věřím, zvlášť na základě toho, co jsme slyšeli od komise, že tento návrh bude mít skutečný dopad. Takže děkuji. Dobře, přejdeme na další bod na našem pořadu jednání, což je první výměna názorů o nové zprávě Je to nová zpráva o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. a mám velkou radost, že tady mohu přivítat našeho zpravodaje, pana Damina Abada. Já myslím, že to je vaše první zpráva pro výbor IMCO. Takže jsme velice rádi, že vás tu vidíme. Pak tady máme stínové zpravodaje, pan Correa de Campos, pan Schmidt, pan Oli Schmidt je tady, pan Kanvan a vy jste také stínový zpravodaj, ano. Pan Biden tady není a nevím, kdo je stínový zpravodaj za GUE a vidím, že pan Schmidt tady je, dobře. Takže si vyslechneme zpravodaje a stínové zpravodaje. A pak tady myslím máme někoho za komisi, kdo by možná chtěl něco říct. Paní z... paní Kultrera za komisi. Myslím, že je tady. Takže je také dáme slovo. Takže teď si vyslechneme našeho zpravodaje, pana Abada. Prosím, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně moje první zpráva v rámci tohoto výboru. Už jsem měl příležitost eh, zpracovávat zprávy v rámci výboru pro rozpočet, ale tady je to poprvé. Zabývám se otázkou budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu, což se skutečně stalo významným politickým tématem, protože od Evropské rady, která se konala v NIS v Lákenu. A po přijetí protokolu o e, službách obecného zájmu, který je připojen k Lisabonské smlouvě, je pravda, že všichni tedy se shodují na významu této otázky. Otázka tedy sociální služeb obecného zájmu. Tam víte, že Lisabonská smlouva zavedla protokol, který uznává význam těchto služeb a také poskytuje právní základ pro tedy tuto specifickou kategorii. Máme tady samozřejmě právní aspekty a politické aspekty. Pokud jde o právní hlediska, je třeba vědět, že i přes eh, pokrok dosažený v Lisabonské smlouvě protokol neřeší všechno a že tam ještě přežívají tedy určité oblasti právní nejistoty, zejména pokud jde o sociální služby obecného zájmu a správné vyvážení mezi pravidly vnitřního trhu a financování a regulace těchto služeb. A myslím si, že naší úlohou by mělo být skutečně odstraňovat právní nejistotu v rámci těchto sociálních služeb. Jsme teď ve stádiu výměny názorů, čili se zabýváme možností vytypování problémů proskoumávání možných odpovědí a také toho, jaké nástroje by umožnily co nejlépe tyto služby chránit, aby skutečně zůstávaly kvalitními službami v rámci EU. Nesmíme samozřejmě ale se zabývat těmito otázkami pouze z právního hlediska. Je třeba tady zavést i politický rozměr, protože tyto služby v praxi to jsou jesle, to je pomoc pro starší občany. Je to odborná příprava nebo také sociální bydlení, čili to jsou věci, které se každodenně dotýkají života našich občanů. Je to něco velmi konkrétního a velmi často úzce souvisejícího s určitým vymezeným územím. Čili z těchto konkrétních věcí musíme opravdu vyjít. Je třeba, že za francouzského předsednictví v roce 2008 došlo k určitému pokroku a že je třeba v této oblasti dále pracovat. Se zavedením Lisabonské smlouvy je skutečně tedy uznána specifičnost této oblasti a v roce 2007 již říkala komise, že v rámci přijetí Lisabonské smlouvy vlastně na sebe bereme nový závazek. A otázka zní, zda je to dostatečné. Musíme si také položit otázku, jaké místo chceme vyhradit pro tyto sociální služby obecného zájmu v rámci tedy sociální soudržnosti a našeho evropského modelu to je skutečně velmi důležitá otázka tedy eh, sociální ekonomiky v rámci našeho evropského trhu. Skutečně tyto služby napomáhají právě lepší územní a sociální i hospodářské soudržnosti v rámci Unie. Velmi často se hovoří o e, sociální tržní ekonomice a myslíme si, že právě tyto služby nám napomáhají dávat tomuto pojmu určitý konkrétní obsah. O co tedy jde v rámci postupu, který máme zvolit vůči těmto službám. Máme skutečně se snažit zajišťovat jejich vyšší kvalitu. Máme tady určitý obecný přístup, určitý tedy obecný eh, rámcový nástroj, pak máme tedy jednotlivé odvětvové eh, přístupy, eh, na kterých pracujeme teď, anebo tedy status quo a využívání ehm, té směrnice o službách, speciálně tedy těch výjimek, které jsou uděleny sociálním službám. Musíme si tedy položit otázku, zda budeme volit spíše horizontální anebo vertikální přístup v souvislosti tedy se specifičností jednotlivých těch odvětví a kombinace tedy povinnost zajišťování určitých služeb ve veřejném rámci a tedy zajišťování určitých specifických služeb. Je tady otázka také subsidiarity a proporcionality. Víte, že tyto sociální služby obecného zájmu často poskytují regionální nebo místní samozprávy a je tady otázka tedy toho, do jaké míry v rámci Evropské unie máme tedy prosazovat také evropské hledisko protože samozřejmě to vyplývá tedy z pravomocí, které jsou v jednotlivých státech přisouzeny tomu ústřednímu regionálnímu a místnímu článku. Je tedy třeba vědět, zda tedy bychom měli ještě více pracovat na eh, otázce subsidiarity protože někdy snaha o dokonalost může vést právě k tomu, že nebudeme vždycky schopni zvolit ten nejlepší eh, přístup, který se opravdu bude moci realizovat v praxi. Čili to jsou něko, takové úvodní poznámky, které jsem chtěla říci a pak samozřejmě si rád vyslechnu názory a stanoviska jednotlivých účastníků. Děkuji mnohokrát. Uh, Mnohokrát děkuji, pane Abade. Já se omlouvám, je to moje chyba. Neřekl jsem jasně, že vy máte samozřejmě stanovisko pro výbor pro zaměstnanost k této zprávě. A pokud víme, výbor pro zaměstnanost zvažuje určité otázky, které se týkají rozsahu nebo obsahu jejich zprávy. Můžete nám něco říct, jak to vypadá ve výboru pro zaměstnanost, abychom informovali i náš výbor, než dám slovo stínovým zpravodajům, pokud to je možné? Oui, alors en fait... Ano, pokud jde tedy o výbor pro zaměstnanost, tam v podstatě jsme na stádiu nula, protože koordinátoři diskutují. Já jsem měl eh, kontakty se zpravodaji, ale jsou teď v podstatě ve fázi, kdy vedou určité interní diskuse a nemáme nic konkrétního o tom, co by chtěli skutečně k dnešnímu dní navrhnout. Doufám, že tyto věci budeme mít co nejrychleji, ale naše diskuse je skutečně první, která probíhá. Dobře, dobře, takže já doufám, že se nám snad podaří usměrnit to, co dělají oni, tím, co budeme dělat my tady. Dobře, půjdeme dál. Vyslechneme si stínové zpravodaje. Jako první má slovo pan Antonio Krajde Campos. Ano, děkuji, pane předsedo. Urlator. Děkuji vám. Chtěl bych nejprve upozornit na to, že obecně vzato naprosto souhlasím s tím, co řekl zpravodaj a chtěl bych také upozornit na dva nebo tři body, které v podstatě vedly k této diskusi. Pokud jde o služby obecného zájmu, ty eh, souvisejí se solidaritou a s tím, jak vlastně se solidarita utvářela v průběhu historického vývoje a nesouvisejí jednoznačně se vznikem nebo vývojem trhu. Bylo by tedy skutečně třeba najít určitý mechanismus, který by umožnil tyto sociální služby obecného zájmu řídit účinnějším způsobem. Pokud by dějiny se utvářely jinak, pokud by se sociální služby zrodily se zrodem trhu, pak by dnes ta společnost, ve které žijeme, byla mnohem méně spravedlivá. V mé zemi ta otázka sociální rovnosti je skutečně velmi důležitým prvkem Máme například zdravotní služby, které vznikly před 30 lety a pokud bychom takovéto služby neměli, určitě by zdravotní služba mohla být dobrá, anebo také ale velmi špatná pro ty, kdo žijí Eh, na území naší země nebo speciálně pro ty vrstvy, které jsou eh, sociálně slabší. Čili to jsou věci, které tady pan zpravodaj zdůrazňoval. Jsou tady také určité hospodářské aspekty, které jsme zatím nebyli schopni dořešit a myslím si, že je důležité je třeba, že tyto sociální služby obecného zájmu by měly e, být soustředěny do určitého obecnějšího vzoru. Je tady v podstatě třeba zdůraznit e, existenci tří hodnot. Potřebujeme mít kvalitní služby, je třeba, aby ty služby byly účinné a pak je také tady další hodnota, která souvisí s původem těchto služeb a to je otázka spravedlnosti, sociální spravedlnosti, protože jinak budeme vždycky v nevyváženém postavení. Účinnost může občas jít proti spravedlnosti. Může se to stát v určitých případech, protože někdy máte velkou účinnost, která také zase může jít proti hledisku kvality. A je velmi obtížné, samozřejmě ale nutné, dosahovat rovnovážné situace. V Lisabonské smlouvě byla uznána důležitost těchto služeb sociálních služeb obecného zájmu, proto jsme zahájili diskusi a proto o tom zde dnes hovoříme. Právní a hospodářské nástroje z posledních pěti let, partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou, to všechno umožnilo tu diskusi opět oživit. A je tedy důležité abychom se na tyto otázky právě dívali i z hlediska partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Pak je tady otázka subsidiarity. Subsidiarita je důležitá, protože každá země může říci, že tato otázka vlastně je podřízena principu subsidiarity a je důležité, abychom o všech těchto věcech mohli diskutovat, protože některé země mohou říci, že si nepřejí, aby se tomu věnovala Evropská unie. Ale já myslím, že nemusíme zacházet tak daleka, protože pokud budeme všichni respektovat to, o čem rozhodla Rada v roce 2006, pokud tedy budeme jaksi dodržovat společné zásady pro oblast zdravotnictví, protože v té době jsme si kladli otázku, zda zdravotnictví může také být tedy hodnoceno jako sociální služba obecného zájmu, pak si myslím, že skutečně můžeme tedy najít zdravý základ. Ah, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pan Schmidt. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Toto je samozřejmě minové pole. Je to velice citlivá věc, všichni to víme. mohl souhlasit s řadou z věcí, které říkal zpravodaj a já doufám, že v tomto minovém poli bude úspěšný. Na úvod bych rád řekl, že si myslím, že bychom se měli věnovat těm oblastem, které jsou považovány za průřezové v oblasti sociálních služeb a kde jsme v řadě ohledů selhali. Všichni si vzpomínáme na diskuzi o právech pacientů na mobilitu. Já myslím, že to je zásadní, je to dobré pro trh a je to velice dobré pro pacienty. A bylo to zablokováno. A pořád je to zablokované. A já jsem si nemyslel a dodnes si myslím, že jsme toho neudělali dost v této sněmovně, abychom poskytli tuto zdravotní péči a tato lepší pravidla pro pacienty a pro občany v Evropě. Nejde tolik o trh. V mé zemi já jsem ze severu, to je maličká země. Tyto věci se dřív řešily v rodině. Chudoba, péče o starší osoby a o děti, to se samozřejmě řešilo v rodině. Ale změnilo se to. Nakonec se to změnilo. A teď jsme, teď jsme ve stádiu, kdy to mají na starosti orgány místní a regionální samozprávy. A platí se to z daní, které my hradíme. Samozřejmě to je otázka subsidiarity. Co říkáte v Británii, Malcolme? Nechceme zdanění bez zastoupení. Samozřejmě vede to k tomu, že stejně potřebujeme v Evropě určitá pravidla. A v řadě oblastí, o kterých jsme se zmínili, jsme se o to pokoušeli. Například odpadové hospodářství. V naší zemi orgány místní samozprávy nenaplňují směrnici EU. Myslí si, že je to hloupé, že to můžeme udělat sami a nepotřebujeme veřejné zakázky v tomto ohledu. Nesmí to dělat, ale stejně jim to jedno. Dělají to stejně tak, jak chtějí, protože si myslí, že to udělají lépe. A já myslím, že tato oblast bude ještě složitější. A já si myslím, že pokud se snažíme o nějaký výklad tohoto protokolu, což děláme, vyváženým a citlivým způsobem, i když chápu a uvědomuji si, že řada kolegů v této sněmovně si myslí, že pokud chceme modernější Evropskou unii, kterou lidé aspoň budou mít trošku víc rádi, potřebujeme určité sociální otázky a musíme je projednat třeba u snídaně. Podle mě toto je nesprávný způsob. Alespoň pro mou zemi. Chceme tyto věci řešit hlavně sami, protože si myslíme, že jedna místní vláda a komunita může mít určitá pravidla pro péči o děti, pro školy, pro péči o starší osoby, pro zdravotní péči. Samozřejmě měli bychom mít určitou úroveň, ale pokud chceme přejít ke společenství, kde se většina peněz vynakládá na péči o starší osoby, měli bychom to dělat a budou trošku vyšší daně. Protože v naší zemi platíme asi 32 z hlediska místních a regionálních daní. Můžete si vybrat, jaké služby chcete. Takže když říkáme, že bychom měli mít určitá společná pravidla, nebo určitou úroveň kvality, samozřejmě s tím souhlasím. To je jistě velmi dobré. Nicméně musíme to považovat za vysoce citlivou záležitost. A ta záležitost je velmi citlivá a potřebujeme vyvážený přístup. Já jsem si pročítal určité dokumenty komise, které se týkají toho, jak postupovat dál. A také vidím, že i komise je trošku opatrná. A na závěr pane předsedo. Bych řekl, že si rád poslechnu všechny dobré argumenty, ale myslím si, že bychom měli začít tím, že se pokusíme řešit průřezové otázky. A v tomto směru jsme toho zatím neudělali dost. To je alespoň můj názor. Děkuji. Pan Kamfar. Já jsem chtěl zdůraznit, bez toho, že bych se pouštěl do nějakých detailů v tomto stádiu, že ty hlavní zásady, které zdůraznil eh, pan Abad, mi připadají naprosto relevantní, že jsme zde opravdu na určité bázi, na které se můžeme shodnout podle toho, co říkal pan Nalu Schmidt, tady opravdu nejde o to, abychom dávali prioritu přeshraničním prvkům, ale aby každý občan mohl mít na svém vlastním území sociální služby, které budou kvalitní. To znamená, že právě nepůjde o to, aby nutně musel jezdit do jiné země, aby mohlo využívat těchto sociálních služeb. Jde o to, aby veškeré ty služby podle různých tedy modelů, které existují v našich zemích, byly služby, které budou kvalitní. A podle zprávy Evropského parlamentu si myslím, že je důležité, aby se tyto věci zdůraznily, neboť i komise eh, zde eh, přijala určité závazky pan Barroso v rámci eh, vytváření nové komise skutečně zdůraznil, že služby obecného zájmu se budou řešit průřezově můžeme samozřejmě také diskutovat s komisí a různými dalšími subjekty a je třeba, že tomuto kvalitnímu rámci je třeba ještě dát určitý konkrétní obsah a je jistě důležité, aby se Evropský parlament této otázky ujal a aby předložil nějaké konkrétní návrhy. Proto bych chtěl vyzvat pana zpravodaje, aby navázal kontakt se skupinou která vznikla na toto téma mezi tedy více výbory. Já jsem místopředsedou, v této skupině je zastoupena velká část jednotlivých politických skupin, protože je skutečně důležité, abychom mohli takto diskutovat s komisí, abychom mohli uh, do tohoto eh, pojmu Quality Framework skutečně vložit tedy konkrétní obsah a myslím si, že to bude jeden z takových eh, kamínků, kterými přispějeme k budování celé té stavby. Pokud jde o sociální služby obecného zájmu, chtěl bych zdůraznit, že jsou to tedy také služby eh, ekonomické. To znamená, že se jich týká současné hodnocení komise v oblasti financování pokud jde tedy i třeba o balíčky eh, státní pomoci, státní podpory. A to si myslíme, že je důležité, abychom zde vlastně viděli tu návaznost mezi tím posuzováním, tím hodnocením státních podpor poskytovaných i v této kategorii těch sociálních služeb obecného zájmu, které mají kromě toho tedy ještě hospodářský základ a je třeba skutečně zjistit, jak vypadá situace, jaké kritické hlasy zaznívají z praxe od jednotlivých eh, subjektů, aby tedy Evropský parlament se této problematiky chopil v celé její šíři. Mnohokrát děkuji. Pan Bílen tady není. Nevím, jestli tady někdo za ECR, kdo by chtěl vystoupit. Nicméně my rozhodně přispějeme. Takže další řečník je paní Vanio, místo předsedkyně a potom vyzvu komise, aby se také vyjádřila, než se znovu obrátím na pana Abada. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já bych chtěla říci panu Abadovi, že skutečně položil správné otázky. Gratuluji mu k tomu. Budeme mít, myslím, skutečně velmi dobrou diskusi, protože to jsou věci zcela zásadní. Už to tedy říkali i další, jako Antonio a tak dále. Je tady otázka vlastně toho nástroje eh, z Lisabonské smlouvy. Zda je to dostatečné? Samozřejmě, že nikoli. U každého nástroje závisí také jeho užitečnost na tom, jak ho používáme. Čili eh, rozhodně eh, bychom měli být tedy velice obezřetní a jít až do konce a pokusit se skutečně vytěžit maximální účinnost tohoto nástroje. Pokud jde o tyto služby, jistě se shodneme, že mají svou eh, důležitou úlohu i v rámci celého hospodářského systému, že spousta lidí tady opravdu dnes eh, je pod vlivem krize a nejvíce tato krize dolehá právě na ty nejcitlivější skupiny. A tedy sociální služby a zdravotní služby jsou skutečně služby každodenního používání. Na tom se všichni shodneme a jejich místo v hospodářství je skutečně nesmírně veliké, protože je to také nesmírně mnoho pracovních příležitostí, které nejsou tedy přenosné do jiných zeměpisných oblastí, které jsou opravdu jaksi územně, místně zakořeněné a to je nesmírně důležité. A pak je tady otázka toho přístupu. Jaký přístup máme zvolit? Myslím si, že ta třetí možnost, kterou jste navrhoval, to znamená ta otázka Eh, směrnice o službách, tam tedy máme skutečně určité pochyby o tom, jak to bude vlastně probíhat s transpozicí v jednotlivých členských státech, že tam máme tedy určité ještě nedořešené body, které budeme muset dořešit. Samozřejmě proběhne diskuse zde jako v jiných výborech celková tedy diskuse o veškerých službách, ale pak tedy také otázka tedy těch odvětvových službách, jak už jsme o tom eh, diskutovali v předchozím volebním období. Doufám, že v tomto období se nám podaří najít skutečně nějaký pevný rámec. Zda horizontální či vertikální přístup. Tady myslím, že skutečně se třeba na to dívat jak horizontálně, tak vertikálně, ale také průřezově protože mnoho eh, výborů má skutečně tedy co říci k těm sociálním službám a hodně tedy eh, bodů z jednotlivých agent se toho týká. My budeme diskutovat a hlasovat zítra tedy o eh, změň, změnách, které se týkají veřejných zakázek a to se skutečně týká i této oblasti. Vy jste hovořil třeba o sociálním bydlení, hovořilo se tedy o starých občanech, o malých dětech, ale je to třeba například také otázka stravování pro malé děti a staré osoby. Je tady sociální bydlení s tou e, návazností na životní prostředí. To všechno zase odpovídá určitému specifickému e, aspektu a myslím si, že v tomto ohledu jsme možná ještě nezašli dostatečně daleko, že se na to musíme opravdu dívat bod po bodu a musíme jednat průřezově s ostatními výbory, abychom opravdu dospěli k tomu, co říkal Antonio protože jsou tady věci, které jsou zcela nezbytné, jako je účinnost, jako je spravedlnost, jako je kvalita, sociální soudržnost na celém území. V rámci subsidiarity je to opravdu nesmírně složitá otázka a myslím si, že budeme muset skutečně usilovat o kompromisy, ke kterým jsme ještě nedokázali dospět v předcházejícím volebním období. Ten čas opravdu nás tlačí, protože naši občané v této věci nemají vždycky tedy nejjednodušší úlohu. Dobře, mnohokrát děkuji všem, kdo se vyjádřili. A nyní bych možná dal slovo paní Kotréra, která bude hovořit za komisi. Možná byste mohla něco říct k tomu, co vidíme v pracovním programu. Řada kolegů o tom hovořila. Jedná se o sdělení o kvalitativním rámci pro služby veřejného zájmu to se právě týká této zprávy. Nicméně dávám slovo, možná byste se mohla vyjádřit k tomu, jak na tom jsme a jak to vidíte z pohledu komise. Děkuji. Já krátce zmíním, jaký přístup má komise k sociálním službám obecného zájmu a vyjádřím se k těm věcem, které jsou v pracovním programu. Nicméně nejprve bych řekla, že souhlasíme s tím, co říkal pan Abad a někteří další, v tom smyslu, jak důležité jsou sociální služby v naší společnosti. Rozhodně jsou klíčovým nástrojem pro soudržnější společnost. Jsou jakýmsi startovacím prknem pro situaci v krizi. A jak už bylo řečeno, ve zprávě Komise za rok 2008 jsou také zásadním zdrojem zaměstnanosti. Takže ze všech těchto důvodů Komise vždy věnovala zvlášť velkou pozornost sociálním službám obecného zájmu. A nejprve bych se zmínila o tom, proč tyto služby, jejichž organizace a financování spadá především do pravomoci členských států, spadají do uplatňování pravidel EU. V posledních desetiletích se objevily jednotlivé reformní procesy v členských státech které nevycházely z pozice EU v této věci, ale měly různou formu. Víceméně se tam projevovaly stejné trendy. A jedním z těchto trendů je externalizace, neboli poskytování těchto služeb ze strany soukromých subjektů, ziskových i neziskových. A to vedlo k tomu, že, služ, že soudy vidí tyto služby jako jako hospodářskou činnost a proto to spadá pod uplatňování pravidel na základě smlouvy. A to, že služby poskytuje neziskový subjekt, že jejich cílem je cíl sociální, anebo že je financuje stát, jak tomu skutečně je v případě sociálních služeb, to není relevantní, když zvažujeme, zda se jedná o hospodářskou činnost. A to, že jsme se nedávno uvědomili, že sociální služby spadají pod pravidla podle smlouvy, vedlo k velkým obavám. Ráda bych se zmínila o určitých milných představách, co se týče uplatňování pravidel. Lidé si často myslí, že sociální služby spadají pod uplatňování pravidel v oblasti hospodářské soutěže a proto by to mělo vést k liberalizaci těchto služeb. To je milná představa veřejné orgány v členských státech, pokud je to ospravedlnitelné a poměrné, mohou udělit výlučná anebo speciální práva a proto mohou omezit poskytování těchto služeb na určitý počet poskytovatelů. Další milná představa. Uplatňování pravidel EU vede k deregulaci? Ne. Svoboda usazení, svoboda poskytovat služby může být omezená pokud je toto omezení opodstatněné a nezbytné, a pokud je nezbytné a přiměřené, a pokud spadá pod eh, zájmy, veřejné zájmy, obecné zájmy a sociální služby jsou důvodem veřejného zájmu, obecného zájmu, které mohou zdůvodnit omezení. Další milná představa privatizace. Uděluje EU povinnost privatizovat? Odpověď je opět ne. Veřejné orgány mohou ty služby poskytovat sami, buď přímo prostřednictvím vlastních útvarů, anebo prostřednictvím jiných poskytovatelů. A poslední milná představa, o které bych se chtěla zmínit, je to, že pravidla pro udělování veřejných zakázek by měla vést k levným službám. To není pravda. Pokud veřejné orgány musí uplatňovat pravidla veřejných zakázek, je pravda, že mohou zavést kvalitativní požadavky, aby zajistili, že sociální služby se budou poskytovat na základě určitých podmínek a na základě určitých kvalitativních požadavků. A nyní bych krátce zmínila to, že stávající pravidla už nyní zohledňují specifickou povahu, ve značné míře, specifickou povahu sociálních služeb. Někteří z vás mluvili o pravidlech Monty, co já vím, jak tomu říkáte. To je zajímavá legislativa, a umožňuje financování sociálních služeb v souladu s pravidly pro státní podporu. A význam tohoto balíčku pro sociální služby přímo souvisí s významem veřejného financování těchto služeb. Ve zprávě z, roce, z roku 2008 jsme zmínili, že 90 v průměru na evropské úrovni 90 nákladů sociálních služeb je pokryto z veřejných prostředků. A směrnice o veřejných zakázkách také uděluje specifické místo sociálním službám, protože služby jsou uvedeny v příloze B, 2B. Platí jenom určitá pravidla pro tyto služby. Je to ideální? Ne. Bez ohledu na to, že bych mohla říct i určité věci, které by nás mohly ujistit. Jsou tady problémy, jsou tady nedorozumění a abychom tyto problémy a ta nedorozumění mohli řešit, komise už od roku 2007 zveřejňuje dokument, který obsahuje často kladené dotazy. Tam jsme pozbírali řadu otázek, které dostáváme od příslušných zúčastněných subjektů v rámci rozsáhlého konzultačního projektu, konkrétně o sociálních službách. A na tyto otázky jsme se snažili odpovědět z operačního hlediska. Máme také interakční informační službu, která odpovídá na otázky zúčastněných stran, veřejných orgánů o sociálních službách. A v roce 2009 jsme také spustili školící iniciativu, vzdělávací iniciativu pro místní orgány veřejné zprávy, aby se lépe seznámili s pravidly. Ale proč máme určité pochybnosti o obecném nástroji lex specialis pro sociální služby. Nevylučujeme skutečnost, že máme specifická pravidla, která je možná potřeba pozměnit. Někteří z vás už zmínili určitý balíček, který se teď přehodnocuje. Komise je navíc velice aktivní v pracovní skupině výboru pro sociální ochranu, co se týče uplatňování pravidel. A tam jsme zjistili, že některé věci je třeba dál řešit. Například uplatňování pravidel udělování veřejných zakázek, případné alternativy pro tato pravidla za určitých okolností a také úloha neziskových poskytovatelů. A neustále jsme v kontaktu se všemi aktéry, abychom zjistili, jaké případně mohou být návrhy. A vrátíme se k tomu oznámení z pracovního programu. Ano, jak bylo řečeno, budeme mít sdělení o kvalitativním rámci pro služby obecného zájmu obecně, ale také u sociálních služeb obecného zájmu pracujeme na kvalitativním rámci. Ve výboru pro sociální ochranu máme skupinu odborníků, která se tomu věnuje. A já doufám, že se nám podaří udělat významné kroky ve světle třetího fóra SKI, které organizuje belgické předsednictví za podpory komise. A připomněla bych vám, že organizace těchto fór vychází z doporučení parlamentu na základě zprávy pana Ferreira. A další iniciativa, která je zmíněna na pracovním programu, se týká toho vyhodnocení příslušného balíčku a případné změny. Já doufám, že jsem řekla všechno, jsem k dispozici, pokud budete mít další dotazy. No, well, uh, indeed, Mnohokrát děkuji, paní Kotrara. Ano, já myslím, že to bylo velmi jasné. A především úloha tohoto výboru zazněla velmi jasně a já si myslím, že to je věc, které bude náš zpravodaj věnovat pozornost. A dám znovu slovo panu Abadovi, aby nám případně řekl, co chystá dál. Máme tady předběžný pracovní plán, časový program a já myslím, že to také závisí na jeho diskuzích s výborem pro zaměstnanost. A také na tom, na jaké oblasti se zaměříme, protože zdá se, že není příliš uspokojivé, že zpracováváme stanovisko ke zprávě, o které má zatím rozhodnout výbor pro zaměstnanost, co se týče obsahu. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem vystupujícím za to, že přispěli k této diskusi. Zejména děkuji stínovým zpravodajům a také zástupcům komise. Pokud jde o tu první otázku, kterou jste mi kladl, pokud jde o tu nejistotu z hlediska časového programu výboru pro zaměstnanost, tam se v podstatě diskutovalo o tom, zda to má být jaksi zpráva eh, týkající se legislativní iniciativy či nikoli. A v podstatě já jsem dostal datum 20. května na žádost socialistické skupiny, aby bylo právě možno tuto otázku vyřešit. A na základě této diskuse se ukázalo, že opravdu tato otázka je nesmírně důležitá, že je třeba vyjasnit právní rámec a já jsem si vyslechl také možnost, že je třeba v podstatě odstranit určitý eh, soubor takových nepřesných, nesprávných eh, myšlenek, které na toto téma eh, často kolují. Je třeba skutečně zaručovat právě tu kvalitu, účinnost a Eh, spravedlnost. Je tady také třeba toho průřezového přístupu s dalšími výbory. Myslím si, že to je nesmírně důležitá, velmi eh, samozřejmě spolupracujeme s tou skupinou, která vznikla mezi jednotlivými politickými skupinami. Je třeba skutečně eh, to zapojit všechno také do současné situace, do současného kontextu hospodářské krize a zdůrazňovat právě tu otázku například eh, těch pracovních příležitostí, které se vytvářejí v této oblasti sociálních služeb. Pak je tady otázka i přeshraniční, která je nesmírně důležitá. Musíme se jí zabývat, i když to samozřejmě není eh, jádrem té zprávy, ale nemůžeme to opravdu opomenout, zejména pokud jde o přeshraniční pohyb. Chtěl bych vám opravdu poděkovat za všechny tyto podněty. Pokusíme se být co nejpragmatičtější a stanovit si co nejnáročnější cíle. Um, Výborně. V takovém případě navrhuji, abychom to dali zpět na program, jakmile jste dosáhli dalších pokroků, o nichž nám řeknete a případně, jakmile my dosáhneme vlastních pokroků ve spolupráci s Výborem pro zaměstnanost Stálo by za to sledovat, co v té věci dělá komise a rovněž eh, zamyslet se, jak náš výbor může konkrétně přispět a obohatit to stanovisko. Pokud mluvíme o legislativních iniciativách, tak tam se jedná o sdílenou kompetenci, to je jasné a musí se s námi nad tím zamyslet, projednat to, zda tam půjde o obohacenou spolupráci. Tedy my vám to přenecháme a možná by stálo za to se zajímat i o to, zda některé aspekty standardizace, jimiž se budeme zabývat, budou rovněž mít vliv na standardy kvality. A je jasné, že některé aspekty standardizace budou pokrývat standardy nejen eh, týkající zboží, ale i služeb. Děkuji tedy. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je zvážení návrhu stanoviska pana Foxa to je stanovisko pro výbor pro zemědělství. To neděláme často, tedy myslím si, že je dobré, že jsme se té iniciativy ujali. Tady jde o spravedlivé příjmy pro zemědělce, lepší fungování potravinového řetězce v Evropě. Předávám tedy slovo panu zpravodaj, panu Foxovi. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych rád poděkoval stínovým zpravodajům i sekretariátu za tu pomoc, jež mi poskytli při přípravě toho stanoviska. Mnoho Těch komentářů byl velice konstruktivních a snažil jsem je všechny do svého stanoviska začít. Pan Živel upozornil na několik zajímavých věcí, zejména eh, zlepšení transparentnosti, zlepšení konkurenceschopnosti a lepší vědomí eh, smluvních eh, práv a boj s nekalými praktikami a prevence. Souhlasím s paní Vesval, že smluvní vztahy musí být eh, takové bezpečnější, jistější a souhlasím, že by komisa měla připravit takové formáty smluvní, jež budou k dispozici. Zároveň si myslím, že nebylo by ani praktické, ani právně správné, aby všechny smlouvy musely být pouze písemně, aby byl takový závazek. My musíme eh, najít a vyloučit nekalé praktiky či nespravedlivé postupy a nikoli něco někomu, e, někoho k něčemu nutit, to by nebylo správné ani k e, bylo by to na úkor tedy spotřebitele, ale zároveň i dodavatelů a obchodníků. Nerovnováha, tak jak se zde říká, nemá vztah bezprostřední k rozměrem, ale je tam určitý vztah k tomu, jaké stanovisko mají nebo jakou pozici mají na trhu. Vyro- snadný komerční vztah, zlepší fungování řetězce a prospěje všem, zejména, a to je důležité, spotřebitelům. Pan Lein rovněž zdůraznil, jak významnou práci odvádí skupina vysoké úrovni týkající se konkurenceschopnosti potravinové e, výroby a zemědělství. Tam se musíme rovněž zabývat určitou nerovnováhou v tom řetězci a já jsem se ve svém stanovisku o tom zmínil. Nyní bych pouze rád poznamenal, že se eh, těším na další spolupráci se zpravodají, abych eh, mohl dále rozvést eh, určité body, jež jsme do té zprávy nebyli schopni zahrnout a budu se snažit vybízet dodavatele, aby se zorganizovali, aby měli lepší vyjednávací pozici, aby měli větší vliv. A tady si myslím, že by měla vzkvětat různé takové kooperativní ujednání, tedy spolupráce a chceme lepší eh, praxe, doporučené postupy zavádět, eh, označování výrobku, zlepšení monitorování cen a lepší nástroj pro porovnávání cen. K dispozici tedy rád obdržím pozměňující návrhy od stínových zpravodajů v těchto tématických oblastech a ještě chci potrhnout, pane předsedo, že musíme udržet to, aby těžištěm byla vnitřní trh a ochrana spotřebitelů, abychom mohli panu Bové předat právě náš názor panu Bové a výboru pro zemědělství. Pan předseda děkuji panu Foxovi a nyní vyzve stínové zpravodaj pana Žuvel, ten je zde mezi námi, paní Westphal, ta se omluvila, promluví její jménem paní Gepard, pan, pan Lyon, je tady někdo za Aldi? Ano, pan Aldi, tam se vyjadří pan Smith, pan Sabrini zde není. Kdo za zelené? Snad neunavna Růle, dokonce i za zelené se vyjádří. A máme tady i pana Londéru, je tomu tak? Výborně. Tedy myslím, že všichni musíme mluvit krátce. Máme tady prezentaci ve 12 hodin, ale podívejme se na to, co, jaký máte názor na návrh pana Foxe. Pan Žuvel na začátek úvoda. Pane předsedo, mám pocit, že nás asi někdo poslouchá. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Foxovi za vynikající práci, kterou odvedl. Já budu jenom stručný. Ta práce je zajímavá a důležitá ze tří důvodů. První důvod je, že se to týká spotřebitelů. 16 rozpočtu eh, domácností jde na potraviny. Dále se to týká zemědělců, protože když eh, rostou a klesají spotřební ceny, tak samozřejmě také klesají nebo rostou příjmy zemědělců a e, samozřejmě, že ve chvíli, kdy nastane ovšem ten růst, tak ty e, příjmy zemědělců nerostou dostatečně rychle. Ta křivka je pomalejší. A pak je třeba říci, že skutečně dnes je Evropa soběstačná v potravinové oblasti, což nám může připadat jako jednoznačná věc, něco jako mír, o kterém už se v rámci Unie už vlastně nehovoří právě proto, že už to není problematická oblast, ale je to důležitá věc a před veškerými tedy těmi e, problematickými otázkami, které vznikly eh, v růz, oblasti různých epidemií v poslední době, je tato věc skutečně velmi klíčová. Já bych nechtěl opakovat to, to, co říkal pan Fox, ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na dvě až tři věci. Za prvé je třeba lepší organizaci celého toho oboru a napomáhá tedy producentům, aby se mohli združovat do různých tedy eh, zemědělských združení, aby skutečně měli tedy větší sílu, aby mohli skutečně celou svou vahou působit při jednání tedy s tím celým konkrétním oborem. Dále je třeba lépe znát eh, řetězec výrobní. My ho neznáme ještě dostatečně dobře. Tradičně jsme zvyklí se v podstatě především tedy zlobit na e, velkou distribuci, na velké obchodní řetězce. Jenomže věci jsou mnohem složitější. Proč? Protože v tom rozboru, který si děláme právě celého toho oboru od začátku až do konce, velmi často zapomínáme určité e, subjekty, které nejsme schopni náležitě identifikovat. Víte například, že dnes 20 jídel, která se tedy připravují, připravuje tedy průmysl v rámci kolektivního stravování a ty třeba jsou mezi těmi subjekty, které vlastně nikdy nezohledňujeme. Čili, pane předsedo, chtěl bych tedy uzavřít otázka tedy lepší uspořádání, zejména na straně producentů a dále tedy nutnost mít větší průhlednost v rámci tedy celého toho oboru a e, nutnost tedy nezapomínat třeba na ty e, subjekty v oblasti kolektivního stravování. Děkuji. Paní gepard, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla omluvit paní Vesval, ona je právě v jiném výboru, tam se hlasuje. Proto zde nemůže být mezi námi. Ona mě poprosila, aby ji zastoupila. Chtěla než srdečně poděkovat za ty vstupní práce, které odvedl pan zpravodaj, pan Fox. A vítá, že pan Fox velice jednoznačně vidí úkol právě zde našeho výboru pro eh, ochranu spotřebitele a že vynechal ty ostatní aspekty, že tedy se opravdu můžeme soustředit na tyto konkrétní aspekty. Rovněž souhlasí s tím, že se zde mluví o té nerovnováze mezi těmi eh, výrobci, zpracovateli, malobchodníky, těmi jež eh, fungují v tom řetězci, že se musíme zabývat právě touto tématikou a to jí připadá zásadní z hlediska té nerovnováhy a že opravdu už to je v tom, co říká pan Bove. Rovněž vítá zavedení lepší transparentnosti v té oblasti. To je i pro naši politickou skupinu velice zásadní záležitost, protože ty závislosti, jež v těm odvětví máme, těmi se musíme zabývat a můžeme je vzít v potaz pouze poté, co bude vše transparentnější. Ale to vše nestačí jako odpověď na problémy, s nimiž bojujeme. A tam naše frakce vystoupí celou řadu návrhů a myslím si, že ty významným způsobem přispějí. Ještě jeden bod, v němž každopádně se naše frakce ještě ozve, ale ještě nevíme jakou formou, to jsou ty smluvní, polova toho smluvního vztahu. Říkáte pouze si postřást rukou. To je obvyklé v zemědělství a nemělo by se to okamžitě odbourávat. Pokud se sejdou dva sedláci a chtějí si něco společně ujednat, tak by to mělo být možné. Ale pokud máme určitou nerovnováhu mezi například tímto e, sedlákem, zemědělcem a velkým podnikem, s nímž obchoduje, tak tam snad opravdu se musíme podívat na to, aby tam byla povinnost té písemné smlouvy, ale to se ještě musí velice podrobně probrat, jakým způsobem v té oblasti postupovat, jak pracovat a tady opravdu je ještě mnoho práce a ty diskuse možná budou i kontroverzní, i v rámci našeho výboru, ale každopádně to se vše ještě musí vyčistit. Co jinak ještě míní paní Vestval? V těch otázkách říká, že dobrá spolupráce s panem zpravodajem je opravdu, můžeme s ní počítat a dokonce i když se nedaří tam zavádět vše, co by tam mělo být, z důvodu těch pravidel, které parlament má, ale sám jste říkal, že ještě chcete přispět mnohými pozměňovacími návrhy, aby se zaplnily ty mezery a my jako politická skupina budeme k tomu chtít přispět. E, to je určitě dobré a my budeme rádi spolupracovat. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní Gapartová. Pan Schmidt? Mnohokrát děkuji. Bude to složité. Já budu vystupovat jako pan Lyon. On se omlouvá. Nemůže se zúčastnit. Já nevím, britští kolegové to možná budou vidět. Třeba je doma, v kampani. Měli byste se nad tím možná zamyslet. Já vítám návrh stanoviska pana Foxe, především důraz na ochranu spotřebitele. Teprve minulý týden Tesco, jeden z největších malobchodních prodejců, oznámilo zisk 3,17 miliardy liber. 3,17 miliardy liber, což je desetiprocentní nárůst ve srovnání s předchozími 12 měsíci v době, kdy se zemědělcům platí méně a spotřebitelé platí víc. To ukazuje, že je skutečně nutné řešit vztah mezi výrobci, zpracovateli, maloobchodníky a spotřebiteli v dodavatelském řetězci. Musíme ovšem zapojit všechny aktéry, všechny zúčastněné, abychom zajistili lepší fungování a spravedlivější dodavatelský řetězec. Alde se domnívá, že stanovisko řeší klíčové věci, nespravedlivé komerční a smluvní praktiky, transparentnost a tak dále. Pan Lyon má zvlášť velkou radost, pane Foxy, že je tam odkaz na ochránce práv. To nezmínil pan Bové ve svém návrhu zprávy. Pan Lyon předloží dva klíčové pozměňovací návrhy. Za prvé o nespravedlivých praktikách, aby bylo jasné, které praktiky škodí dodavatelskému řetězci a za druhé o tom, že je nutné řešit e, postupy, které jsou v rozporu s hospodářskou soutěží a bude žádat také prošetření hospodářské soutěže v dodavatelském řetězci. A poslední věc, pane předsedo, pan Lyon věří, že tyto diskuze přispějí k práci výboru pro zemědělství a těší se na produktivní spolupráci mezi těmito dvěma výbory. A také by vás chtěl všechny vyzvat, abyste se zúčastnili slyšení, které organizuje výbor pro zemědělství o otázkách, o kterých se tady dnes mluví. To slyšení proběhne 4. května a dostanete ještě pozvánky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Ano, pan Lajen není jediný, kdo je zapojený do britské volební kampaně. Pokud už nemáme, ano, paní Rila, omlouvám se, vy jste chtěla něco říct. Já jsem také stínová zpravodajka. Já budu stručná. Já rovněž velice vítám, že pan zpravodaj se opravdu soustředil na ta témata, jimiž se nás výbor, náš výbor zabývá. A ano, heslo ombudsman to je správné. správné. To pan Bové eh, tam nemá, ale právě naším úkolem je tuto otázku zviditelnit a rovněž ta otázka rovnováhy. To prosadíme u doufám tedy u toho výboru pro zemědělství. Jinak tam vše je, co tam má být. Děkuji za tuto dobrou předlohu, za dobrou základnu pro spolupráci celé téma toho lepšího řečesce, těch lepších smluvních práv, eh, ty nekalé smluvní praktiky. To vše tam máme, tedy výborný základ pro naše doplňování té práce eh, rovněž eh, ve výboru pro hospodářství. Výborně, pokud tedy není už nic jiného, tak ještě máme. Pak se obrátíme na pana Londero a pak výzvu pana Foxe, aby to potrhl a potvrdil harmonogram, časový harmonogram. Pan Londero, dobrý den. Děkuji. Já jsem zde za komisi, se DG zemědělství a rozvoj venkova. Sledujeme práci parlamentu v té otázce, provádíme přehodnocení nebo vyhodnocujeme tu zprávu pana Vové, ten návrh té zprávy. Se zájmem jsme si ji přečetli a jsme toho názoru, že skutečnost, že se soustředujete na hlavních kompetencích svého výboru, ladí s naším stanoviskem v komisi a vlastně se zde vracíme k tomu sdělení z října 2009, kde se mluvilo o zprávě o společné zemědělské politice budoucnosti. Tedy nyní uvažujeme o těch eh, doporučeních, o těch návrzích pana Bové, zda jsou proveditelné, a tak dále. Těšíme se tedy na konečné znění zprávy a na spolupráci s eh, vámi, europoslanci. A na závěr ještě snad, jak víte, Evropská rada přijala závěry předsednictví k tomuto tématu. Víceméně to pokrývá stejné, stejná témata jako ten návrh toho stanoviska. A těžiště zůstává na dobrovolných smlouvách a potenciální pozměňující návrhy těch pravidel pro hospodářskou soutěž a, organizace trhu zůstaly okrajovou problematikou. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Takže pane Foxy, Možná byste nám to mohl zhrnout. Já tady mám také časový plán, máte to před sebou. Stanovíme si časový plán. Takže máte slovo. Pane předsedo, rád bych poděkoval kolegům za jejich příspěvky. Je to první stanovisko, které mám na starosti a bylo mi potěšením spolupracovat s kolegy z celé Evropy. Doufám, že po 6. květnu bude mít pan Schmidt příležitost pracovat s více konzervativními kolegy. Myslím, že víc nemusím dodat. Myslím, že jsme pokryli všechny věci, kterých se zpráva dotýká a možná byste nám mohl říct, jaký je časový plán. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Ano, jen bych potvrdil, že máme pozvánku na slyšení eh, v zemědělském výboru. Jsem si jistý, že členové tohoto výboru tam budou vítáni a doufám, že pan Fox tam bude moct jít a předložit náš názor. Lhuta pro pozměňovací návrhy 6. květen, 2. června zvážení, hlasování 3. června v tomto výboru a hlasování ve výboru pro zemědělství 28. června. A možná bych měl také říct, vzhledem k tomu, co říkal zvlášť pan Schmidt, o ziskovosti v maloobchodním sektoru, že očekáváme od Generálního ředitelství pro vnitřní trh zajímavé sdělení o sledování maloobchodního sektoru. Čekáme ho 18. května. To nám zapadá do tohoto časového plánu. Nicméně komise, a cituji, cílem tohoto sledování je zjistit, kde v maloobchodním sektoru trh nefunguje, jak z pohledu dodavatelů, tak spotřebitelů. A to je věc, která rozhodně tento výbor bude zajímat. Týká se to určitě věcí, které by mohly vyplynout z tohoto prošetření, které se týkají nejenom eh, potravin nebo zemědělských výrobců, ale obecně. Bude to tedy asi průřezová záležitost, co se týče práce tohoto výboru a výboru pro zemědělství. A myslím si, že to znamená, že jsme udělali správně, že jsme se rozhodli pro stanovisko, takže já myslím, že pan Fox bude mít čas zamyslet se nad všemi těmi věcmi. Možná, že bychom si mohli pokusit obstarat i kopii předem, abychom se na to mohli podívat, včetně spinových zpravodajů. Dobře, takže nyní bych rád přešel k poslednímu bodu dnešního dopoledne. Budeme mít prezentaci generálního ředitelství pro vnitřní trh o asistenčních službách v oblasti jednotného trhu. To je jeden z nástrojů a jedna z věcí, které sledujeme. Je to zmíněno i ve zprávě Louisho Greka a velice rád zde vítám Emer Dailovou, což je ředitelka, ředitelka z tohoto generálního ředitelství. Máme připravené vaše slajdy. Za chvíli se nám určitě objeví. Ano. Čekáte, čekáte, až se spustí systém. V každém případě je máme tady na počítači a doufáme, že technologický zázrak je nám brzy vyjeví na plátno. Máte také kopie, takže možná můžete začít, paní Dejliová, a pokusíme se je potom spustit, abyste mohli mluvit podrobněji. Takže prosím, máte slovo a potom budeme mít příležitost v rámci vymezeného času, abyste také kladli otázky. Výborně, výborně načasováno. Zázraky moderní technologie. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji všem. Jsem velice ráda, že zde mohu být. Já vidím tento akční program jako něco, co je společný program, mnohem víc než program parlamentu a komise. Zabývá se tím mnohem víc věcí. Trošku si to zhrneme. Po poslední revizi jednotného trhu v roku 2007 jsme provedli průzkum Eurobarometru a zjistilo se, že ani občané, ani podniky pořádně nevědí, kam se obrátit, pokud jde o poradenství nebo pomoc s jednotným trhem. A to přesto, že jsme měli celou řadu nejrůznějších míst, na která se obrátit mohli. Máme je tady před sebou. A kromě tohoto mraku nevědomosti se ukázalo, že tyto jednotlivé útvary o sobě také nevždy věděli a nevěděli, jak se spojit. Takže, co jsme udělali my? Přijali jsme akční program, abychom propojili tyto služby, abychom zajistili, že otázky a problémy se budou řešit správným způsobem. A ten plán už teď realizujeme a toto je pouze informace pro vás, abyste věděli, kam jsme dospěli. A hned na začátku musím říct, že to byl obtížný úkol, každá služba byla nezávislá, každá si chtěla zachovat svou nezávislost, takže nám nějakou dobu trvalo, než lidé pochopili, jaké výhody poplynou z této spolupráce. A jedna z věcí, za kterou jsem velice vděčná, zvlášť tomuto výboru, je to, že rozpočtová podpora, kterou jste nám dali a kterou nám dál dáváte, je naprosto zásadní a pomáhá nám pracovat s těmito útvary, s těmito službami. Takže v akčním plánu jsou tři samostatné oblasti. Další, prosím. Jednou je lepší informace. poskytujeme informace způsobem, který je přijatelný. Další je lepší uplatňování, to znamená, když někdo přijde s nějakým problémem, projde to systémem a najdeme řešení. A třetí oblast, a to je samozřejmě oblast, která je pro nás nejzajímavější a zřejmě nejzajímavější pro vás, je zajištění důkazů, z veškerého toho mraveniště činnosti o tom, jaké jsou problémy. Takže pro účely politiky, když potom chceme dělat něco dalšího, chceme další pobídky, vycházíme z určitých podkladů, z určitých důkazů. To jsou tedy tři pilíře. První jsou tedy lepší informace. Toto je náš pokus o nový přístup, Chceme vstoupit do světa bez žargonu, to pro útvary komise není snadné. Nicméně chceme jediný vstupní bod, něco praktického, něco, co je nebo bude v průběhu času k dispozici ve všech jazycích EU. Jak to vypadá? Další stránka. Vychází to z osmi jednotlivých úseků, to jsou oblasti a témata, která na základě našich zkušeností z práce s poradenskými službami představují otázky v rámci jednotného trhu, na kterých občanům a podnikům nejvíc záleží a které nejvíc zlobí a trápí. Je to tedy osm témat zaměřených na uživatele. A týká se to všech otázek, které souvisejí s mobilitou, se spotřebiteli a s podniky. Další stránka. Snažíme se také využívat reálné příklady ze skutečného života. Příběhy snad se šťastným koncem, ne s nějakým hrozným koncem, které občanům ukážou, co se může stát. Další stránka. Využíváme to také interaktivněji, abychom získali zpětnou vazbu o tom, co se vlastně děje. Takže když budou mít občané nějaký problém, chceme zjistit, jestli byl nebo nebyl pokryt a mohou nám dát zpětnou vazbu. Takže jim nasloucháme a snažíme se také zjistit, jestli to můžeme někam dát jinam, do nějaké jiné služby, do nějakého útvaru. Jak jsme na tom teď? Jsme asi v polovině cesty a počáteční zpětná vazba je velmi pozitivní. Je to teď v angličtině, ale zpracujeme další jazykové verze do podzimu. A představa je potom taková, že bychom měli propagační kampaň, aby o tom lidé věděli. Takže vy vlastně dostáváte informace předem. Výzvy. Další stránka. Máme tady dvě reálné výzvy. Za prvé, aby byly informace aktuální a platné, musíme hodně spoléhat na členské státy. Protože, co se týče architektury, jde to dolů až na úroveň členských států. A to je výzva. A musíme se tím zabývat. A já jsem se říkala, že tento výbor a také myšlenky, které se objevují na fóru a práce s národními vládami, s národní zprávou, toto by nám mohlo pomoct, pokud bychom více spolupracovali. Protože pokud to bude aktivní a správné a živé, tak nám to nepomůže. A pokud jde o správné uplatňování, pokud víte, jaká je skutečná situace v každém členském státě, můžete také zjistit, jestli jsou nějaké nedostatky v uplatňování předpisů Evropské unie. Je to velice užitečná věc. Další věc je samozřejmě ta, že musíme pokryt všechny jazyky. To je velmi obtížné, musíme to dělat postupně, protože musíme zajistit, že zůstane zachovaná kvalita. Takže další stránka, děkuji. Jde o lepší uplatňování. Myslím, že musíme pracovat na lepším přístupu ke všem asistenčním službám. Už máme doménu solvit.eu, e to bylo na základě diskuze zde. A teď začínáme pracovat s jednotlivými službami a začínáme je propojovat abychom vytvořili jakousi síť a abychom zjistili, jak spolupracovat, abychom našli nové způsoby. A jeden ze způsobů je uzavření jedné z těchto služeb, Eurojus, a máme místo toho takzvanou službu Citizen Signpost. Máme celou řadu společných akcí, a máme lepší propagaci a osvětové kampaně, zvláště sítí Enterprise Europe. A samozřejmě výzva spočívá v tom, že Solvit tvoří pracovníci členských států. Doba je těžká, peněz je málo, veřejná zpráva je ohrožená. Nechceme se stát obětí vlastního úspěchu v tom smyslu, že budeme vytvářet víc práce pro centra Solvit, než dokážou zvládnout. To je tedy problém, který budeme muset řešit. Další oblast, kde jsme si řekli, že bychom jí mohli věnovat větší pozornost, je kvalita právní poradenské služby, protože to není vždy na správné úrovni. A pak musíme zjistit, kde bychom mohli využít to, co už máme k dispozici a kde také vytvořit synergie. A právě tady by mohla být velice užitečná síť národních ochránců práv. Tam by se mohly projevit synergie a na tom pracujeme. Takže teď ty lepší důkazy. O to já mám zvlášť velký zájem, protože potřebujeme lepší důkazy, ze kterých bude vycházet politika. Letos máme pilotní projekt. Bereme si případy z pěti asistenčních center, procházíme si a zjišťujeme, co z toho vyplývá pro politiku z těch všech mikroproblémů? Je to jako když vy pracujete s vašimi voliči, vždycky máte určité mikroproblémy. Chceme zjistit, jaký je výsledek a chceme ten výsledek analyzovat. A zvlášť ve vztahu k profesním kvalifikacím, to je jedna z oblastí, která je zvlášť obtížná. Něco s tím uděláme, zveřejníme to, ještě se k tomu vrátíme. Celá oblast důkazů podle mě bude hrát velkou roli v tom, čo, co bychom mohli nazvat oživení, obnovení jednotného trhu, chybějící články v jednotném trhu, co já vím. Ať to nazveme, jak chceme, bude velice důležité, abychom měli nějaké důkazy, ze kterých bude vycházet naše politika. A k tomu se budeme chtít vrátit. A vrátíme se k tomu. A na závěr bych řekla, že jsme vám jenom přišli ukázat, co můžete očekávat. Chceme vám také poděkovat za veškerou podporu a pomoc. A snad tyto věci vyvolají další práce, další synergie mezi námi v budoucnu. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za aktuální informace. Já myslím, že je vysoce relevantní vzhledem k tomu, co dělá Louis Grek a o čem jsme mluvili dnes, a také pokud jde o zprávu paní Turnes o hodnocení vnitřního trhu. Vy jste o tom také mluvila. A jak už jste slyšela, nám velice záleží na tom, abychom tyto iniciativy spojili v rámci jednotného evropského aktu. Já doufám, že tomu se dostane podpory. Já Louis Grek už o tom mluvil, nicméně myslím, že z jeho zprávy vidíte, že nám hodně záleží na tom, abychom v těchto iniciativách postoupili ku předu. A podle mě integrace těchto věcí je opravdu vítaný krok. Do jaké míry to bude integrované, to bude zřejmě další téma. Takže kdo by chtěl něco říct? Paní Tornesová, naše zpravodajka, zřejmě bude něco chtít říct. Ještě někdo další? Chce někdo přispět? Takže nejprve dostane slovo ona. Děkuji. Konečně, konečně tady ta iniciativa. Já, když jsem ještě tehdy pracovala v generální řadice pro komunikaci v komisi, když jsem byla představitelkou Evropské komise v Polsku, tak to byl takový můj sen, kde bude prostě jedno místo, jedna adresa, kde budou k nalezení všechny informace, vše horizontálně, než procházet ty různé geologické vrstvy. A vzpomínám si, že každá ta iniciativa, ať už je to Solvis, Eurojust, po nás chtěla, po nás, odpovědných představitelích, všechny informace a já jsem ani neměla na své domovské stránce dost místa, abych všechny ty iniciativy potom prezentovala, ale konečně máme něco, co občanovi umožní kliknout si na jednu adresu, bude mít i jednu domovskou stránku a tam už půjde dál. Já jsem přesvědčena, že ta práce bude pokračovat, že to bude stále lepší a lepší a v tom duchu v němž to začalo a že bude dobrá spolupráce s ostatními partnery v Evropské komisi, což bude trošku výzvou. A že my, europoslanci, budeme mobilizovat své domovské členské ztráty, aby tam dávali příslušnou odezvu. A že to budeme všichni společně protěžovat, že to budeme šířit to vědomí o tom fóru a že se to ukáže jako znamenitá platforma pro informace, pro jakoby takovou reklamu toho, jaké informace jsou k dispozici, že z toho okamžitě uvidí prospěch, co je pro ně dobrého, té společné Evropě, v tom jednotném trhu a že se v tom i zorientují a že to naopak pak přispěje k další dynamice společného trhu. Je to taková konkrétní iniciativa, kde vidíme, že opravdu je v praxi odbouráván ten konflikt mezi občanem a podnikatelem. Ta diskuse zde zazněla už dříve dnes. Existuje určitý střed nebo ne? Tady vidíme v praxi, že ne, že Evropa je pro všechny. Navíc mluvíme žádný žargon. Já osobně jsem opravdu pro, proti zkratkám. Žádné zkratky. Zejména, když nevíme, v jakém jazyce ta zkratka vznikla a pak nikdo neví, o co jde. Když mluvíme o té promoční kampani v na podzim a rovněž tam uvažujeme, že se budeme zabývat i tím společným trhem, takže doufáme, že budeme spolupracovat, takže se to sveze dohromady, bude se to vzájemně podporovat. Tedy ta promoce, eh, ta propagace toho jednotného trhu. Děkuji. Děkuji, paní Tůn. Rovněž za to, co jste doposud v té věci vykonala. Významně jste přispěla. Ještě někdo by chtěl přispět? Možná já bych si dovolil jednu poznámku a otázku na paní Daily. Ano, společný portál to už je krok předu, i když já musím říct, že opravdu si myslím, že rozdíl občan, pro občana té značce nebo v tom, jak to vidí, že když bude Evropa Europe Direct, Your Europe, Citizen Signpost Service – všechno to. To jsou pro něho víceméně zmatečné značky. Kam má, já mám se obracet? To, čemu se říká Citizen Signposting Service, to je takové usměrování z občanů, ale zároveň se to bude dít zde. Tedy tady si myslím, že by se to mělo sjednotit. Zejména pokud budete rozvíjet nějakou kampaň propagační, než se k tomu přistoupí, tady si myslím, že by se komise měla poradit odborníku na marketing, jak ty různé produkty nejlépe představit. Já vlastně chci říct si jedno, když mluvíte o té Evropě pro občany. Tam z toho není až tak jasné, kam mám jít, pokud mám problém jako spotřebitel. Máme s produktem nebo se službou nějaký problém, je tam něco, ale to může být e, zvláštní portál. E, myslím si, že právě v tom výboru zabýváme-li se spotřebiteli, tak nějaké služby, zajistká spolupráce, s spotřebiteli nebo přístup spotřebitele k nějakému portálu pro řešení problémy. To je pro nás důležité, tedy ta spotřebitelská střediska, jak budou ona napojena na ten portál nebo na ten přístup, jež jsme přijali. Zda tam máme mít oddělenou značku. Samozřejmě, že zde máme určité nápady, jež se musí dotáhnout. Ale opravdu doufám, že to SMEAS to už řekla paní Tun, ano. Ty zkratky, ty už nám lezou krkem. Pak máme SMAS nebo SMAS. to ani dokonce není tak eh, přátelská k uživateli, ta zkratka. Tedy možná vás budeme zrazovat, abyste té zkrátky využívali. Možná si musíte nechat eh, napadnout něco dynamičtějšího, přátelštího k uživateli, pokud tam vůbec má být ta značka oddělená. Já tedy jsem svůj příspěvek skončil a nyní jako předseda vás vyzývám, abyste odpověděl na to, co zde řekla paní Tun, já, anebo cokoliv jiného, co byste zde ráda dodala. Děkuji. Rovněž děkuji paní Tun. Já si myslím, že určitě je to výzvou, když máme spolupracovat se všemi partnery v komisi. Díváme-li se na jednotný trh a legislativu, jež se týká jednotného trhu všechny aspekty, tak máme 14 různých entit, subjektů v komisi. Ale my se milujeme, my spolu spolupracujeme, tak je to samozřejmě všechno fajn. Jistě, využívání fóra pro propagaci, to je taková situace, v níž nelze prohrát. A třetí věc když říkáte, anebo při nejmenším já bych si dovolil něco dodat ve vztahu k tomu, že by to mělo být pro občana. Ale to není pouze pro občana soukromého. My chceme, aby to bylo i pro podnikatele. A trochu nás trápí, že trochu ti podnikatelé nám tady odpadají. E, nějak už je ztrácíme ze zřetele. Tedy my se musíme zamyslet nad způsoby, jak to budeme protěžovat to, aby i podnikatele sáhali k tomu portálu, aby ho využívali. Tedy to ještě je nedořešené, měl jsem to na začátku říct, že v tom spočívá ta výzva. My už jsme se obraceli na um, ty um, komory podnikatelské, na tu síť um, pro podnikatele, jež má DG pro uh, e, podnikateli, ale zatím ještě nemáme jasnou reakci. A ještě, pane předsedo, to, čemu říkáme značky nebo zjednodušování, to je samozřejmě už ta nejzaší výzva. Jakmile jsme se dali do práce a vypracovali jsme obsah a ten už vám můžeme předložit, je jasné, pokud chceme logicky pokračovat dále, budeme muset zjednodušovat. Z hlediska produktu chceme jedno telefonní číslo, ano, jednu mailovou adresu. A tyto dva prvky, ty nás pak vyšlou tam, kam tento test patří. Každý však má rád svou značku, takže zatím se na tom pracuje. A teď ta smaz. To není značka, to není jakoby jméno, jež chceme použít. To si my pouze vnitřně v jednáních budeme používat. A to eh, brzy klesne do toho eh, prvotního eh, bahna pravěkého, jakmile bude vycucáno a využito. Ale jde o to, že musíme spolupracovat a musíme tu spolupráci, spolupráci navodit mezi všemi, jež zatím pracují izolovaně a že to bude vzkvétat právě ta spolupráce. A to rovněž není jednoduché. Snažíme se probourávat mm, ty bariéry, ta sila. Děkuji. Děkuji, paní Daly, za velice upřímný přístup, upřímná slova. Určitě tedy budete otevřeně naslouchat našim komentářům. Jakákoliv kritika je konstruktivní z naší strany. My jsme totiž na vaší straně, my podporujeme vaši aktivitu rovněž i e, to usnesení dobře zdokumentováno a doufám, že pokud e, budeme mít plnou podporu pro ten tzv. Single Market Act, kde bude mnoho návrhů přátelských vůči občanům. Takže i to bude takovou vybítkou, pobítkou pro členské státy, aby i svými zdroji podpořili komisi. My vždy z hlediska rozpočtového zde komisi podporujeme v té oblasti, tedy máme dobré základy pro partnerskou spolupráci a pro vyvinutí takového akčního plánu pro asistenční služby, pokud už nic jiného. Tedy děkuji srdečně. Tím uzavíráme dopolední jednání. Připomínám kolegům, že dnes odpoledne se scházíme v místnosti 4Q1 v 15 hodin meziparlamentní eh, eh, slyšení o službách na vnitřním trhu. Eh, zajištění správného fungování služeb, současný stav a výzvy do budoucna. A v této místnosti se znovu sejdeme zítra dopoledne. A služba mě říká, že dokumentace, vlastně nejsem si tím jist. Myslím si, že si je musíme odnést a znovu přinést. Chci pouze připomenout, že pan Barnier bude zde s námi zítra dopoledne a pak v 10.15 bude zítra hlasování. Potřebujete ty hlasovací karty a nyní Eh, uzavírám jednání.